Ale než eh, budeme diskutovat o situaci v Sýrii, tak chci říci, že tak, jako jsme se domluvili, musí dostat eh, slovo paní Mogherini za Evropskou komisi, která stručně zareaguje na dvě záležitosti. Za prvé, pokrok v oblasti dohod týkajících se uprchlíků a e, zajištění legální migrace. A za druhé výhled pro mír e, na korejském poloostrově. Takže mi dovolte dát slovo paní místopředsedkyni komise Vysoké představitelce Mogherini, prosím. Děkuji k globální dohodě o migrantech. Dovolte mi, abych začala dobrými zprávami dobrou zprávou. Takový trošku, vím, že do čeho jsme dosáhli v Evropě za posledních pár měsíců. Asi si vzpomenete, že v prosinci minulého roku jsem přijela do Štrasburku a tady ve Micyklu jsme mluvili o retenčních centrech v Libii. A tenkrát před vámi a mm, hlavně před mm, já jsem navštívila tato retenční centra, vzala jsem na sebe eh, závazek eh, vrátit 15 eh, tisíc migrantů do jejich domovů, kteří byli umístěni v těchto centrech, tak aby se vrátili do zemí svého původu a to bezpečným způsobem s, mm, a s naší podporou přes IUM mm, a v ten okamžik jsme eh, dosáhli eh, bezprecedenční dohody eh, mezi Evropskou unii, Africkou unii a spojenými národy, zvláště agenturou spojených národů pro migranty a uprchlíky. Ehm, a také na našem v Abiši, v našem summitu Evropská unie Afrika. V prvních dvou měsících tohoto roku, to byl leden a únor, se nám podařilo zachránit a osvobodit více jak 16 tisíc ehm, lidí z táborů v Libii. V těchto dvou měsících se nám podařilo dosáhnout to více než v předešlém roce a už v roce 2017 výsledky byly desetkrát lepší než výsledky v minulém roce 2016. A teď ehm, v detenčních ehm, eh, táborech máme ještě 4 až 5 tisíc lidí, to je příliš mnoho. A i nadále budeme pokračovat naší spolupráci se Spojenými národy a s Africkou unii, tak abychom ehm, vyprázdnili tyto tábory. Podařilo se nám eh, odvést 16 tisíc lidí během dvou měsíců a myslím si, že eh, se nám podaří je um, uvolnit tyto tábory úplně v příštích měsících. A toto, je, toto bylo možné z jednoho důvodu. Eh, spojili jsme síly, především v rámci Evropy, za druhé spolu s našimi africkými partnery a přáteli také a na globální úrovni v rámci systému eh, OSN. Ráda bych začala právě těmito pozitivními zprávami. A eh, vidíme, že ale pořád, že se tady ještě musí odvést kus práce, protože někdy se soustředujeme nebo se zapomínáme koncentrovat na to, čeho se nám podařilo dosáhnout a vybudovat. A já si myslím, že to, čeho jsme dosáhli, to je důležité. To nás totiž nemůže vést k řešení. A e, to je zjevně jenom jedna e, součást tohoto, této skládačky, e, na které pracujeme. Práce na důstojném návratu těchto lidí a tak dále, záchrana života a potrestání těch, kteří převádějí. A to jde do ruce s našimi, s, s tím, že vytvořujeme správné cesty a také nový fond pro externí investice, tak abychom vytvářeli pracovní místa v nejzranitelnějších oblastech. Výzva mobility je to veliká výzva zažili jsme to přímo v místě, v kontinentech jako no, Afrika. Afrika to zažívá každý den ještě více. A naše zkušenost nám říká, že je to zvládnutelné. Ehm, žádná země to nemůže zvládnout sama, ale společně můžeme eh, postavit na nohy eh, důstojný humanitární mechanismus prosto, abychom mohli tyto proudy lidí řídit. Toto je duch ňorské no, prohlášení deklarace, to bylo schváleno před dvěma roky. Solidarita, sdílená zodpovědnost, ehm, multilateralismus a angažovanost. A kolem těchto čtyř pilířů pilířů jsme eh, postavili, eh, jsme udělali společnou půdu. To by mělo být také duch eh, skutečné globální dohody o uprchlících a migrantech. A to nemůžeme stát stranou, nemůžeme předstírat, že tady můžeme postavit zeď mezi námi a zbytkem světa. A, ale musíme spolupracovat na společných řešeních a jsme přesvědčeni, že všechny státy mohou profitovat z užší mezinárodní spolupráce země původu, transitní nebo země, kde, kam odcházejí tito lidé. A některé země jsou všemi tři třemi zároveň. Některé země eh, zakoušejí situaci, kdy zároveň jsou zemí ehm, původního, eh, původu, tranzitu a destinace. Eh, práce na této globální dohodě ještě nebyla ukončena, ehm, jednání se vedou dál, formální, informální konzultace také mezi jednotlivými aktéry začaly minulý měsíc. Myslím si, že to je unikátní příležitost, jak posunout kupředu evropskou vizi o migraci a jak sem na globální úrovni vnést naše zkušenosti a to, čeho jsme se naučili vytvořili a také partnerství, která jsme tady vytvořili eh, eh, vize eh, o lidských právech a vzájemná solidarita vize, kde převaděči a pašeráci a kriminální organizace budou potrestány a dále. Tady musíme mít odvahu investovat do bezpečnějších kanálů pro migranty a musíme, abychom toho dosáhli, tak budeme potřebovat, musíme dále pokračovat v rámci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 První a druhá kolo jednání v New Yorku o globální dohodě o migraci je teď za námi a ukázalo nám to, že tady je e, soulad e, napříč zeměmi, ale ještě toho tady hodně práce před námi. Je to dobrá základna, jak e, vytvořit společné porozumění pro to, jak bychom mohli důstojným způsobem společně zvládnout migraci teď i z dlouhodobého hlediska. Tato globální dohoda o prchlíků začaly konzultaci v Ženevě a je proto důležité zajistit vyvážený výsledek pro uprchlíky, ale vůbec vůbec i pro hostitelské eh, společenství. Za posledních 18 měsíců Evropská unie zřídila, ustanovila velmi silnou vůči roli v tomto procesu díky partnerství, která jsme tady navázeli eh, v těchto letech. A teď eh, se stažením Spojených států z tohoto, z této dohody v, listopad, pardon, v prosinci tady potřebujeme ještě více sjednocenou Evropu. Dovolte mi, abych řekla, že lituji toho, že jeden ze členských států, jak bylo nedávno, nedávno prezentoval svou stanovisko a ta není v souladu se, se 7. 27 členskými státy. Tady naše společná práce a také váš příspěvek jako parlamentu bude zásadní, protože společně můžeme tlačit na inkluzivní a vyvážené eh, dohody, můžeme zlepšit životy milionů lidí, můžeme se věnovat ehm, starostem evropských občanů a můžeme eh, eh, na migraci se podívat jako na sdíl, nebude to jen sdílená výzva, ale bude to sdílená zodpovědnost. Pane předsedo, chcete, abych se ještě věnovala druhému aspektu? Dobrá. Ehm, a teď OSN eh, na, ehm, do Uh, eh, teďka jsme pracovali jako Evropská unie na tom, abychom se vyhnuli eh, takovému scénáři nukleární krize eh, na Korejském poloostrově a získali jsme určité zkušenosti při naší práci na, při jednáních, ale ehm, od zimních olympijských her přicházely zprávy, které nám mm, dávaly určitou naději. Situace na Korejském poloostrově ehm, ehm, se převrátila zvrátila z mm, potenciální katastrofy, ale převrátila se do možnosti vést diplomatické vztahy. Dovolte mi, eh, že to je díky eh, moudrému vůči roli, zvlášť bych chtěla eh, poděkovat a ocenit úsilí prezidenta, Muna, prezidenta Korejské republiky, který tady toto řídil v posledních měsících. Byl tady hlas jeho korejského zvláštního vyslance. Je tady důležité vstoupit do jednání o denuklearizaci a se Severní Evropa by se měla eh, zříci využívání užívání eh, nukleárních zbraní. Eh, toto bylo být součást těchto jednání. Pokud bylo tyto výpovědi potvrzeny, tak by se mohly vytvořit nezbytné podmínky pro to, abychom se dopracovali k společnému výsledku setkání mezi oběma prezidenty. By mohlo začít s tím, že se bude vytvářet nezbytná důvěra, že se deeskalují napětí a zlepší se vztahy. Potenciální připravenost prezidenta Trumpa přijmout pozvání na summit do května představuje další možný prvek jakéhosi průlomu ve směru řešení diplomatických. Jednota v Evropské mezinárodního společenství bude základním faktorem eh, pro to, jestli společně eh, budeme úspěšní anebo selžeme. Evropská unie, Evropané, členské státy jsou připraveny eh, sehrát svou roli, jako jsme to dělali vždy. Naše politika kritické angažovanosti vůči Korejské republice je více validní než dříve. Musíme obstát tomuto tlaku, musíme vést dialog. Obojí je nezbytné proto, abychom odvrátili nebezpečí války. Vždycky jsme věřili, že je tady potřeba dostat, zapracovat se k plné denuklearizaci eh, eh, korejského polostrova a to mírovými diplomatickými prostředky. Evropská unie, její sankční režim eh, vůči Severní Koreji je teď nejrestriktivnější vůči, když to srovnáme s ostatními zeměmi na světě. Veškerá usnesení OSN jsme tady uplatnili a také jsme schválili dodatečná autonomní opatření. Eh, rovněž eh, jsme spolupracovali s třetími zeměmi, abych nám podařilo dosáhnout implementace všech usnesení. Budeme pokračovat v tomto přístupu a v brzké době eh, chceme také spolupracovat s třetími zeměmi a takto si chceme udržet příjmy a vynakládat příjmy a nepříjmy na, na tlak na Severní Koreu. Ale myslíme si, že mm, tady máme ještě jiné nástroje. Naším cílem je, jako tomu vždy bylo a zůstává to tak i na pomoci otevřenému politickému dialogu Um, v řešení, které bude vyjednáno mírovým eh, způsobem. A proto eh, chceme podpořit um, eh, toto novou diplomatickou iniciativu na vysoké úrovni. Ještě jednou bych ráda ocenila vůči roli a odvahu, kterou projevila Korejská republika, prezident Moon a celková celá vláda. A jsem velice ráda a hrdá na to, že mohu říci, že příští pondělí v Bruselu přivítám korejského ministra zahraničí na naši naradu zahraniční. Budeme diskutovat o cestách kupředu a o tom, jak by Evropská unie mohla pokračovat a podporovat práci, jak by mohla provázet tato úsilí, eh, tak jak jsme neustále činili během posledních měsíců, ale jak bychom to mohli udělat ještě účinnějším způsobem. Dalším cílem, jak jsem řekla, je eh, kompletní eh, nezvratná denuklearizace Korejského poloostrova a věřím, že to je cíl, eh, kterého můžeme dosáhnout moudrostí, jednot, jednoceností a odhodláním, které, myslím, spolu s našimi partnery na mezinárodní úrovni můžeme hm, prokázat. Děkuji vám, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda.